So, liebe Kolleginnen und Kollegen, ich bitte noch die Plätze einzunehmen. Please take your seats. Und es geht jetzt Dobré ráno, budeme pokračovat s elektronickým hlasováním. Je to bod programu číslo 10. Změna směrnice o jakosti paliv a směrnice o využívání energie z obnovitelných zdrojů změna, zdrojů, změna nepřímého využívání půdu, půdy. To znamená, eh, že nejprve budeme hlasovat o bodu číslo 10 a následně o bodu číslo 11, změna směrnice o posuzování vlivu některých veřejných a soukromých záměrů na životní prostředí. Musíme tady dodržovat pracovní kázeň, abychom to všichni zvládli. Myslím si, že všichni tady ještě nejsou. Přesto bych vás eh, poprosil, abyste si zkontrolovali, jestli s sebou máte hlasovací karty, protože bez hlasovacích karet eh, nebudeme moci pracovat. A pokud je máte, tak můžeme začít zprávou eh, paní kolegyně Corin Lepáš. Jsou všichni připraveni? Můžeme tedy začít. 226. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo je to zamítnuto? Tran 17. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel zamítnuto? Konsolidovaný návrh číslo 9. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Přijato. A nyní budeme pokračovat číslem 18. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Není to jasné. To znamená, že 18 raději elektronicky prověříme a já zahajuji elektronické hlasování. Hlasovali všichni? Hlasování konce. 29 pro, 19 proti, je to přijato. 19. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Přijato. 227. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Přijato. 228. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Přijato. Tran 18. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Přijato. Konsolidovaný návrh číslo 4. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Přijato. Konsolidovaný návrh číslo 1. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Přijato. Nyní kompromis 3. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Přijato. 245. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Zamítnuto. Konsolidovaný návrh číslo 8. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Přijato. Nyní pokračujeme 248. Eh, Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Zamítnuto. 21. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Přijato. Konsolidovaný návrh číslo 7. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel, raději to prověříme elektronickým hlasováním. Takže elektronickým jako, hlasujeme o konsolidovaném návrhu číslo 7. Alde má jednoho poslance navíc. Teď je to v pořádku. Hlasovali všichni, hlasování u konce. Je to přijato. 257. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Zamítnuto. 259, 260 a Agri 20. E, identické pozměňovací návrhy. Kdo je pro? Proti? Kdo se zdržel? Zamítnuto. A nyní tedy e, tento blok zkontrolujeme elektronicky a já zahajuji hlasování. Hlasovali všichni? Hlasování končím. Je zamítnuto. Je to zamítnuto. ITRE 23. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Zamítnuto. ITRE 23 chcete ověřit. Dobře, hlasujeme elektronicky. Hlasovali všichni, hlasování končím. Je to zamítnuto. ITRE 24. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Zamítnuto. 262. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Zamítnuto. A nyní ITRE 25. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel, to raději zkontrolujeme. Takže ITRE 25 kontrolujeme elektronicky. Hlasovali všichni? Hlasování je u konce. A je to přijato. INTA 13. Kdo je pro? Kdo je proti? Zdrželi se? Přijato. INTA 14. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Přijato. Ale raději to zkontrolujeme, nejsem si úplně jist. Takže INTA 14 hlasujeme elektronicky. Hlasovali všichni, hlasování je o konce. A je to přijato. INTA 15, kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Přijato. Inta 16. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Raději to zkontrolujeme. INTA 16. Hlasujeme elektronicky. Hlasovali všichni. Hlasování je u konce. A je to přijato. A tím se dostáváme 264. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Přijato. 265. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Také přijato. 266. Kdo je? Eh, tady si... Eh, pardon, tak ještě zkontrolujeme 265 elektronicky. Nyní hlasovali všichni, hlasování je u konce a je to přijato. 266. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Přijato. A nyní pokračujeme 268 a 918. Kdo je pro? Kdo je proti? Zdrželi se? Přijato. A nyní přeskočíme k 27. 27. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Podle mě je to přijato, ale raději to prověříme elektronicky. Takže hlasujeme elektronicky o 27. Hlasování nyní konce a je to jasnou většinou přijato. 273. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Zamítnuto. Tran 21. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Přijato. 274, 275 a Agri 22. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Zamítnuto. 29. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se přijato. 30. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Přijato. Aha, takže třicítku zkontrolujeme. Ehm, pana, je to návrh pana zpravodaje, zahajuji hlasování. Hlasovali všichni? Hlasování končím. Je to přijato. Tak to bylo jasné. 284, 285, 286. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Zkontrolujeme tyto tři pozměňovací návrhy elektronicky. Hlasování je eh, u konce a je to zamítnuto. A nyní 287 a Agri 24. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Zamítnuto. 288, tram 23. Kdo je pro? Kdo je proti? Evropská lidová strana nehlasovala, ptám se proč, raději to zkontrolujeme. Hlasovali všichni, hlasování je u konce a je to přijato. 291. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Přijato. 293. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Zamítnuto. 294 a Agri 25. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Zamítnuto. A nyní 266. A omlouvám se, 296. 296, kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Přijato. Agri 26 eh, odpadá, to znamená 300. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Zamítnuto. 304. Kdo je pro? Kdo je proti? Zdrželi se zamítnuto. A nyní pokračujeme. Konsolidovaný návrh číslo 6. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Raději to zkontrolujeme. Takže konsolidovaný návrh číslo 6. Hlasovali všichni? Hlasování je u konce a je to přijato. 308. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Zamítnuto. 310. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Zamítnuto. 309.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 Kdo je proti? Kdo se zdržel? Přijato 38. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Přijato 39. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Přijato 312 a Agri 30. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Zamítnuto 313. Tran 27. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel, není to úplně jasné, to znamená, že to elektronicky prověříme. Hlasovali všichni? Hlasování je u konce. Je to zamítnuto. 315 a Agri 31. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Zamítnuto. 317. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Přijato 318. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Přijato. A nyní pokračujeme. E, Agri 33. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Zamítnuto. 335. E, Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Přijato INTA 19. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Zamítnuto TRAN 30. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Zamítnuto. DV 20. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Není to jasné, to znamená, že to zkontrolujeme. 9.20 elektronicky. Hlasovali všichni? Hlasování je u konce. A je to zamítnuto. 340. Kdo je pro? A omlouvám se, konsolidovaný návrh číslo 5. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Přijato. 340. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Přijato. Konsolidovaný návrh číslo 2. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Přijato. A nyní pokračujeme pozměňovacím návrhem č... výboru Agri. Je to Agri 40. Kdo je pro? Kdo je proti? kdo se zdržel, e, zamítnuto Agri, 41, kdo je pro, proti, zdržel se, zamítnuto. 403, kdo je pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 404, kdo je pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 44, kdo je pro, proti, zdrželi se, přijato. Čtyřicet šest, kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Není to úplně jasné, to znamená, že 46 zkontrolujeme elektronicky a já zahajuji hlasování. Hlasovali všichni? Hlasování je u konce. A je to přijato. Čtyřicet sedm. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Přijato. 47. ale zkontrolujeme elektronicky. Zahajuji hlasování. Hlasovali všichni. SAD má o jednoho poslance navíc. Nyní už je to v pořádku. Hlasování končí je to přijato. ITRE 34. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Přijato. 405 a když 43. O tom hlasujeme společně. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Zamítnuto. 406. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Zamítnuto. 48. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Přijato. 407. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Přijato. Inter 23. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Zamítnuto. 409. INTA 23, k tomu eh, si žádáte kontrolu. Ne, omlouvám se, to bylo to, bylo, to byl omyl. Dobře, zkontrolujeme INTA 23. Hlasovali všichni? Hlasování u konce. A je to přijato. 409. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Zamítnuto. 49. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Přijato. 410 a 924. O nich hlasovat nebudeme a přeskočíme a hlasovat budeme o 418 a 419 a Agri 45 unblock. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel zamítnuto? Chcete to zkontrolovat? Dobře. Hlasovali všichni? Hlasování je u konce a je to zamítnuto. 424. E, Kdo je pro? Kdo je proti? Ještě jednou to opakuji. 424. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Je to přijato. Ale raději to prověříme. Hlasovali všichni? 424. 424. Hlasovali nyní všichni? Hlasování je u konce. A je to přijato. ITRE 35. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Zamítnuto. Zkontrolujeme ITRE 35 elektronicky. Hlasovali všichni? Hlasování je u konce. A je to zamítnuto. ITRE 36. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Zamítnuto. 421. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Zamítnuto. A nyní konsolidovaný návrh číslo 10. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Přijato. 422. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Zamítnuto. 425, TRAM 37 a AGRI 46. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Zamítnuto. Agri 47. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Zamítnuto. 427, Inta 27 a 4, eh, 427, Inta 27, kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Přijato. 428, kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Přijato. Inter 28, kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? to. Inter 29, kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Přijato. DV 27, kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Přijato. Inta 30, kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Přijato. 430, kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel zamítnuto? 431, kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel zamítnuto? 432, kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel zamítnuto? Inta 31, kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel přijato? 403, 34 a 9, 28. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Přijato. Ale raději to zkontrolujeme. 434, 9, 28. Na vaše přání to zkontrolujeme. Hlasovali nyní všichni. Hlasování je o konce. A je to přijato.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 Dobře, takže 57 elektronicky prověříme. Hlasovali všichni, hlasování je u konce a je to přijato. 58. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Je to přijato. 59. Kdo je pro? Kdo je proti? budeme hlasovat elektronicky. Takže 59, elektronicky to prověříme. Hlasovali všichni? Hlasování je u konce a je to zamítnuto. 446. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel, je to zamítnuto. 60. Ne, ne, ne, ne. Uh, eh, 60. Odpadá. 447, 448 a Agri 51. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Zamítnuto. 40, 449 a Tran 38. Eh, Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Zamítnuto. 451 Agri 52. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Zamítnuto. A nyní tady zkontrolujeme 451 a GRI 52. Kontrolujeme elektronicky. Hlasovali všichni. Hlasování je u konce. A je to zamítnuto. Tran 40. Kdo je pro? Tran 40. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Zamítnuto. 457. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Přijato. Tram 41. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Zamítnuto. Kompromis 11. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Přijato. A nyní přeskočíme až k pozměňovacímu návrhu 480. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Není to úplně jasné, takže budeme o 480 se hlasovat e, elektronicky. Hlasovali všichni, hlasování je u konce. A je to přijato. 481, kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel, zamítnuto. Agri 57, kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel, zamítnuto. 482, kdo je pro? kdo je proti, kdo se zdržel, zamítnuto. A tím se dostáváme k příloze 484. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Zamítnuto. 488, 489 a Agri 58. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Zamítnuto. 490. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Zamítnuto. 492. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Zamítnuto. 65. 493. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Přijato. Ale prověříme to elektronicky. Hlasování je u konce. Hlasovali všichni, hlasování je u konce. Je to přijato. 66 491. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Není to jasné, takže prověříme elektronicky. Hlasovali všichni? Hlasování u konce. 37 pro, 32 proti, je to přijato. A nyní 496. Eh, Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Zamítnuto. Raději to prověříme. 496 kontrolujeme na vaše přání elektronické. Hlasovali všichni. Hlasování je u konce. A je to zamítnuto. 67 a 930. Kdo je pro? Kdo je proti? Zamítnuto. 499. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Zamítnuto. A nyní pokračujeme dál. Chcete to zkontrolovat? Chcete zkontrolovat 499? Dobře, takže hlasujeme elektronicky. Hlasovali všichni? Hlasování je u konce. A je to přijato. Eh, nebylo to ale jasné, protože se toho účastní eh, málo eh, poslanců. Možná, že byste měli dostat kávu, tak abyste zase získali trochu energie. 503, 504, 505, ITRE 43 a AGRI 60. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Zamítnuto. 506. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Zamítnuto. 507 a Regi 17. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Zamítnuto. 508. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Zamítnuto. 509. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Přijato ale raději to elektronicky zkontrolujeme. Hlasovali všichni? Hlasování je u konce. A je to zamítnuto. 70 a 510. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Zamítnuto. Ale raději to zkontrolujeme. Hlasovali všichni? Hlasování je u konce. A je to přijato. 71. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel, je to přijato. Ale možná, že by bylo dobré, kdybychom přeci jen dostali kávu. Pokud to někdo může zaži- zaž, zařídit, tak by to bylo fajn. 511, kdo je, 515, pardon, kdo je pro, kdo je proti, je to zamítnuto. Ale raději to zkontrolujeme, takže 515 kontrolujeme. Hlasovali všichni. Hlasování je u konce. A je to zamítnuto. 517 to odpadá a my pokračujeme až 72, eh, 932 a INTA 33. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Zamítnuto. 518. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Přijato.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 Kdo se zdržel? Zamítnuto. Agri 2. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Zamítnuto. 85. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Přijato. 86. 86. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel, není to jasné, takže to elektronicky prověříme. Hlasovali všichni? Hlasování je u konce. Je, je to přijato. 87 Agri 3. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Přijato. 88. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Přijato. 90. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Přijato. 91. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Zamítnuto. 92. ITRE 2. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Zamítnuto. 94. Takže zkontrolujeme eh, i tre 2 a 92 elektronicky. Hlasovali všichni? Hlasování o konce a je to zamítnuto. 94. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Zamítnuto. 1. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Přijato. Agri 4 odpadá a pokračujeme 93. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Je to přijato. 96. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Je to zamítnuto. 95. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Je to přijato. Regi 1. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? to. 98. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Přijato. 99. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Není to jasné, takže o 99 se budeme hlasovat elektronicky. Hlasovali všichni? Hlasování je u konce. Eh, vypadá to, že nehlasovali všichni. Takže ITRE 3. Kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel, zamítnuto. 100, 101, 102, 103, 104 a Agri 7. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Není to jasné, takže o tom budeme raději hlasovat elektronicky a já zahajuji elektronické hlasování. Hlasovali všichni? Hlasování je u konce. A je to zamítnuto. 108. Kdo je pro? Sto osm. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel, je to přijato. 9. 4. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel, přijato. tram 3. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Je to přijato. 105. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Zamítnuto. 111. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Je to zamítnuto. 112. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel zamítnuto? 114. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel zamítnuto? Regi 2. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel zamítnuto? 116. Kdo je pro? Kdo je proti? Zdržel zamítnuto. DV5. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Přijato. A nyní Judy Gorling 100, 6, 630, 136, kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Je to přijato. 138. Kdo je pro? Ne? Tak to odpadá. 138. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Přijato. Inta 3. Kdo je pro? Kdo je proti? Zdržel se, je to zamítnuto. Intu Tři raději zkontrolujeme elektronicky. Hlasovali všichni? Hlasování je u konce a je to přijato. DV8. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Přijato. 146. Eh, Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Přijato. Regi 5. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Není to jasné. Takže o Regi 5 budeme hlasovat elektronicky. Hlasovali všichni? Hlasování je u konce. A je to zamítnuto. Inta 4. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Zamítnuto. Regi 6. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Přijato. Inta 8. Eh, Inta 5. Tran 7. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Není to jasné, takže to elektronicky prověříme. INTA 5 a TRAN 7. Hlasovali všichni? Hlasování je u konce. Je to zamítnuto. A nyní pokračujeme dál Eh, pozměňovacím návrhem 177. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Hlasovalo málo kolegů, takže to raději zkontrolujeme elektronicky. 177 hlasujeme elektronicky, návrh paní Vils. Hlasovali všichni? Hlasování je u konce. A je to přijato. 90. A pokračujeme dál. Za chvilinku. 9.11. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Přijato. Pokračujeme dál. 186, paní kolegyně Vils, kdo je pro? Kdo je proti? Přijato. Zkontrolujeme 186 eh, elektronicky. Hlasovali všichni? Hlasování je u konce. A je to přijato. 187. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel, je to přijato. 12. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Není to jasné, takže to zkontrolujeme elektronicky. Hlasovali všichni, hlasování je u konce. Hlasování končím. A je to zamítnuto. 13. Kdo je pro? Kdo je proti? kdo se zdržel, je to přijato, ale raději to elektronicky prověříme, protože se přihlásilo příliš málo kolegů. 13 hlasujeme elektronicky, hlasovali všichni, hlasování je u konce. A je to přijato. A pokračujeme dál, že paní, ITRE 15, 185 a TRAN 12. Kdo je pro? Kdo je proti? Eh, hlasování je za, eh, u konce jedno zamítnuto. 202. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Není to jasné, takže to zkontrolujeme elektronicky. 202. Kontrolujeme elektronicky. Hlasovali všichni. Hlasování je u konce. A je to zamítnuto. 203. Jotov, Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel, je to zamítnuto. 204. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel, je to zamítnuto. Tran 14. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel, přijato. 9, 13. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel, přijato. 9, 14. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Není to jasné, takže to elektronicky prověříme. 9.14. Elektronické hlasování. Hlasovali všichni? Hlasování je u konce. A je to přijato. 206. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Zamítnuto. 207, 208. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Zamítnuto. ITRE 18. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Zamítnuto. 209. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Zamítnuto. A nyní pokračujeme dál. Poslední stránka, regi 18, regi 11, pardon. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Zamítnuto. ITRE 21. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Zamítnuto. 224. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Zamítnuto. 225. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Zamítnuto. Regi 12. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Zamítnuto. A Nyní se dostáváme k prvnímu hlasování e, závěrečnému. Zahajuji elektronické hlasování o návrhu zprávy jako celku. Hlasovali všichni? Hlasovali všichni? Hlasování je u konce. 43 pro, 26 proti, jeden poslanec se zdržel a nyní se dostáváme k druhému elektronickému hlasování. Zahajuji ho. Hlasovali všichni? Hlasování je u konce. 43 pro, 26 proti, jeden poslanec se zdržel. A proto tedy blahopřeji paní zpravodajce a dávám slovo paní zpravodajce. Děkuji, pane předsedo. Chtěla bych poděkovat všem kolegům, poděkovat jim za toho ducha kompromisu a snahu dosáhnout dohody v průběhu celé té přípravy a zpracování pozměňovacích návrhů. I když tedy nebyli pro úplně všichni, chtěla bych také poděkovat eh, celému eh, týmu výboru, také týmu za frakci ALDE, všem kolegům, kteří přispěli a velice intenzivně pracovali. Já se pokusím nyní na tuto práci navázat a připravit vše na plenární zasedání. Všem vám děkuji. Děkuji a blahopřeji i za sebe, vám i celému týmu, eh, pracovníkům, za všechny hlas. Eh, děkuji Janovi za tu velmi intenzivní a efektivní práci. Jetzt geht's weiter mit dem Bericht. A nyní budeme pokračovat dál. Je to zpráva paní, pana kolegy Andreje Zanonyho. Všichni jste srdečně zváni abyste se dále účastnili hlasování a ti, kteří o to zájem nemají, by měli sál opustit v co možná největším klidu, protože jinak nás budou rušit. Začneme. Je to kompromis 3. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Přijato. 111. Kdo je pro? Pardon, 111, 112. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Je to přijato. Ale 111 a 112 raději zkontrolujeme elektronicky. Hlasovali všichni? Hlasování je u konce. 34 pro, 32 proti. A tím pádem je to přijato. 113. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Zamítnuto. 114. Kdo je pro? Kdo je proti? Zdrželi se? Přijato. 115. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Zamítnuto. 116. Kdo je pro? Kdo je proti? Ale raději to elektronicky zkontrolujeme, protože si nejsme jistí. Takže 116. Hlasovali všichni? Hlasování je u konce. A je to zamítnuto. 117. Kdo je pro? Kdo je proti? Přijato. 118. Eh, Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Přijato. 119. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Přijato. Raději ale 119 prověříme elektronicky, takže elektronicky hlasujeme o 119. Hlasovali všichni? Hlasování je u konce. A je to zamítnuto. 120. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Není to jasné, takže budeme hlasovat elektronicky. 120, omlouvám se, 120, elektronické hlasování. Hlasovali všichni? Hlasování je u konce, je to velkou většinou přijato. Naprostá schoda. A nyní konsolidovaný návrh číslo 6. Kdo je pro? Kdo je proti? Elektronické prověření, protože eh, spolupracují se mnou jenom zelení. Takže prosím, hlasujte, protože já jinak nepoznám, co se děje. Hlasovali všichni, hlasování je u konce a je to přijato. Musíte spolupracovat, jinak to nejde. 121. Kdo je pro? Kdo je proti? Budeme hlasovat elektronicky, dokud lidé nezačnou spolupracovat. Klidně až do konce. Hlasovali všichni? Hlasování je u konce a je to přijato. 122. Kdo je pro? Kdo je proti? zdrželi se přijato. 123, kdo je pro? 100, kdo je proti? Kdo se zdržel přijato? 124, 125 a pety 23. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Není to jasné, takže to elektronicky prověříme. Hlasovali všichni? Hlasování je u konce. A je to přijato. 126. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo, je, kdo se zdržel? Přijato. Pety 25. Kdo je pro? Eh, pardon, 22. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Přijato. Tram 5. Kdo je pro? Kdo je proti? Raději to prověříme. tram 5. Elektronické hlasování. Hlasovali všichni? Hlasování je u konce. A je to přijato. Pety 21. Kdo je pro? Kdo je proti? E, přijato. Konsolidovaný návrh číslo 4. Kdo je pro?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 kde, e, kde pro, kde proti, přijato. Ale raději to prověříme, nebylo to jednoznačné, takže konsolidovaný návrh číslo 7. Hlasování u konce. A je to přijato. 199. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Přijato. Kompromis 8. Co se děje? 199 chcete elektronicky prověřit, dobře. Hlasovali všichni? Hlasování je o konce. A je to přijato. přikročíme k pozměňovacímu e, návrhu 222, druhá část. 222, e, druhá část. Čla, stránku už říkat nebudu. Je to článek 1 bod 4. U mě je to stránka 11. 222. 222. A tak se omlouvám, říká pan předseda, je to 220. Druhá část. Kdo je pro? Kdo je proti? Tak, v, za, v tom jsme se shodli, takže e, další věc, kompromis. Kdo je pro? Kdo je proti? Přijato. A nyní konsolidovaný návrh číslo 9. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Přijato. A nyní TRAN 13. U mě je to na stránce 20. TRAN 13. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Dobře, takže prověříme TRAN 13 elektronicky. Hlasovali všichni, hlasování je u konce. A je to jasnou většinou přijato. 333. Kdo je pro? Kdo je proti?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 Kdo je proti? Kdo se zdržel? Není to jasné, takže 339 eh, prověříme elektronicky. Hlasovali všichni, hlasování je u konce. A je to zamítnuto. 338, kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel zamítnuto? 340, kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Přijato. 341. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Zamítnuto. 342. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Zamítnuto. 343. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Zamítnuto. 344 a 345. Kdo je pro? Kdo se zdržel zamítnuto? 346. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Zamítnuto. 347. A pety 43. Kdo je pro? Pro? Kdo je proti? To musíme elektronicky prověřit. 347, pety 43 elektronicky prověříme. Hlasovali všichni, hlasování je u konce. Ist klar angenommen. 300... Bylo to jasnou většinou přijato. 348 eh, jde eh, pro, proti, zdrželi se, přijato. Ne, ověříme si to elektronicky. Ověříme 348. Uzavírám hlasování. Zamítnuto. Nyní pety 349. Ne, pardon, 42. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Přijato. Tran 14. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Přijato. 349. Kdo je pro? Proti? zdrželi se, přijato. Ověříme, ověříme 349. Prosím, hlasujte, uzavírám hlasování, přijato. 350, ta odpadá, konsolidovaná desítka, kde pro, proti, zdrželi se, přijato. pokračujeme. 411, kdo je pro? Proti? Přijato. 412, kdo je pro? Proti? Přijato. 413, kdo je pro? proti. Prověříme to, takže 413 elektronické hlasování. Již jste hlasovali, uzavírám hlasování. Přijato. A dále 421, 422, 423, kdo je pro? Proti? Zamítnuto. Tran 19, kdo je pro? Proti? Zdrželi se. Přijato 44, kdo je pro? Proti? Zdrželi se. Přijato. Pety 50, kdo je pro? Proti? Zdrželi se. Není to jasné, takže prosím ověřeme elektronicky. Zahajuji hlasování. Uzavírám hlasování. A přijato. 45, kdo je pro? Proti? Zdrželi se přijato. 46, kdo je pro? Proti? Zdrželi se přijato. 424, kdo je pro? Proti? Zdrželi se prověříme, není to jasné, takže hlasujeme elektronicky 424. Jste hlasovali, uzavírám hlasování a přijato. 425, kdo je pro? Proti? Zdrželi se zamítnuto. 426, kdo je pro? Proti? Zdrželi se přijato. 427, kdo je a pety 52, kdo je pro, proti, zdrželi se zamítnuto. 428, kdo je pro, proti, zdrželi se zamítnuto. 429, kdo je pro, proti, zdrželi se zamítnuto. 430, kdo je pro, proti, zdrželi se zamítnuto. 431, kdo je pro, proti, zdrželi se zamítnuto, 432, kde pro, proti, zdrželi se zamítnuto, 433, kdo je pro, proti, zdrželi se zamítnuto, 434, kdo je pro a také 435, proti, zdrželi se zamítnuto, 436, 37, 38, 39 a 40 a pety 53. Kdo je pro? Proti? Zamítnuto. Nyní tran 20, kdo je pro? Proti? Zdrželi se zamítnuto. Tran 21, kdo je pro? Proti? zdrželi se zamítnuto. 441, kdo je pro, proti, zdrželi se, přijato. 442, kdo je pro, Přejete si něco ověřit? Ne? Takže 442, kdo je pro? Proti? Zdrželi se zamítnuto. 47 jde pro, proti, zdrželi se přijato, 443 kde pro, proti, zdrželi se zamítnuto, 444 kde pro, proti, zdrželi se zamítnuto, 445 kde pro, proti, zdrželi se zamítnuto, 454, kdo je pro? Proti? Zdrželi se. Není to jasné, takže ověříme elektronicky 454. Takže hlasujte, prosím, přijato. A nyní přílohy 49, kdo je pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. Ale ještě si to ověříme. 49 ověřujeme elektronicky. Vy jste hlasovali. Uzavírám hlasování. Přijat to. 5,54, kdo je pro? Proti? Jen velice málo zvíháte ruce, takže ověříme elektronicky. Uzavírám hlasování. A jasně přijato. 456, kdo je pro? Proti? Zdrželi se. Přijato. 457, kdo je pro? Proti? Zdrželi se. Čtyřista padesát sedm ověřujeme elektronicky, prosím. Hlasujte. Uzavírám hlasování. Přijato. Padesátka. Pana zpravodaje. Máme tu tři části. Takže první část. Hlasujte prosím, kdo je pro? Ne, elektronicky budeme hlasovat první část, 50 první část. Uzavírám hlasování. A je to přijato. Druhá část. Opět elektronicky. Hlasování je zahájeno. Hlasovali všichni. Hlasování je u konce. Je to také přijato. A nyní třetí část. Také elektronické hlasování zahájeno. Hlasovali všichni. Hlasování o konce. A je to přijato. Pokračujeme dál. 465. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel přijato? 466. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Přijato. 467. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Přijato. 51. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Přijato. 468. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Přijato. 469, kdo je pro? Raději to zkontrolujeme. 460, 468, elektronické hlasování. Hlasovali všichni? Hlasování je u konce. A je to přijato. 469, kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Přijato. A nyní 469 prověříme elektronicky, hlasování je zahájeno. Kontrolujeme 469, hlasovali všichni, hlasování je u konce. A je to přijato. Stejnou většinou. A nyní pokračujeme dál. Kompromis 11. Kdo je pro? Kdo je proti? Přijato. Konsolidovaný návrh číslo 12. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Přijato. A nyní budeme hlasovat o 543. 543. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Zamítnuto. 544. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Přijato. Chcete zkontrolovat 544? Dobře, takže zahajuji hlasování. Hlasovali všichni? Hlasování je u konce. A je to přijato velkou většinou. A nyní konsolidovaný návrh číslo 13. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo, eh, je to přijato. A nyní budeme hlasovat o úvodních ustanovení. Je to úvodní ustanovení číslo 1, pety 1. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Přijato. 62. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Není to jasné, takže 62 prověříme elektronicky. Hlasovali všichni? Hlasování o konce. A je to jasnou většinou přijato. Pety dva. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Přijato. 65. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Přijato. 66. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Je to přijato. Dobře. A nyní pokročíme dál. 67. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Není to jasné. Takže 67. Prosím, hlasujeme elektronické. Hlasování je zahájeno. Hlasovali všichni. Hlasování je u konce. A je to uh, přijato. To znamená, že pety 4 odpadá a pokračujeme pety 5. Kdo je pro? Pety 5, kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Přijato. 68, 69. Identické návrhy. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Přijato. Pety 6. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Je to přijato. Pety 7. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Je to přijato. A nejsem si jist. To znamená, že budeme elektronicky hlasovat o pety 7. Hlasovali všichni. Hlasování je o konce. Hlasování je u konce. A je to přijato. Pety 8. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Přijato. 70. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Zamítnuto. Petit 9. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Zamítnuto. 71. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Přijato. 72. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Přijato. 73. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Přijato. 74. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Zamítnuto. 76. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Přijato. 77. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Přijato. 78. Kdo je pro? Kdo je proti?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 Kdo je proti? Kdo se zdržel? Přijato. 85. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Hlasujeme o 85C elektronicky. Hlasovali všichni? Hlasování je u konce. A je to přijato. A nyní pokračujeme dál. Konsolidovaný návrh číslo 2. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Přijato. 90. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Zamítnuto. 88. Kdo je pro? Kdo je proti? E, není to jasné, to znamená, že hlasujeme elektronicky 88. Hlasovali všichni? Hlasování je u konce. A je to zamítnuto. 89. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Zamítnuto. Trojka. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Přijato. Pety 13. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Elektronicky to prověříme. Takže pety 13 hlasovali všichni. Hlasování je u konce. A je to zamítnuto. Pokračujeme pětkou. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Přijato. Pety 15, kdo je, 5, eh, 14, pardon, kdo je pro, proti, zdržel se, přijato. 6, kdo je pro, proti, zdržel se, eh, přijato taky 15, kdo je, ne, taky 15 ne, o tom nebudeme hlasovat. Tran 1. Tran 1, kdo je pro, kdo je proti, kdo se eh, zdržel, zamítnuto 91, kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel, zamítnuto. 7 zkontrolujeme 91 elektronicky na vaše přání. Hlasovali všichni, hlasování je u konce a je to přijato. 7. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Přijato. 92. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Přijato. Tran 3. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Není to jasné, to znamená, že budeme elektronicky hlasovat o Tran 3. Hlasovali všichni, hlasování je u konce. A je to přijato. A pokračujeme dál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 to nejprve prověříme, abychom neudělali chybu, takže vás prosím o trochu strpení. A nyní budeme hlasovat na poslední stránce o TRAN 3. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Není to jasné. To znamená, že budeme hlasovat elektronicky. Elektronicky prověřujeme TRAN 3. Hlasovali všichni? Hlasování je u konce a je to přijato. Takže 10 a 11. Kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel. Eh, Pety 17, kdo je pro, proti, zdrželi se, elektronicky to prověříme. Pety 17, elektronické eh, zkontrolování je, to je u konce a je to zamítnuto. A tím se dostáváme k závěrečnému hlasování. Nejprve to první hlasování. Hlasování je u konce tedy nejprve je zahájeno. Ptám se, jestli všichni hlasovali. hlasovali hlasování u konce. Je to přijato. Nyní druhé elektronické hlasování. Kdo je pro? E, pardon, zahajuji hlasování, říká pan předseda. Hlasovali všichni. Hlasování u konce. Je to také přijato velkou většinou a nyní Pane Zanoni, máte slovo. Grazie, presidente, grazie. Děkuji, pane předsedo. Chtěl bych poděkovat panu předsedovi kolegům, stínovým zpravodajům, sekretariátu a všem zaměstnancům, kteří se zapojili do této práce. Myslím, že jsme vykonali dobrou práci, podařilo se nám dosáhnout několika kompromisů, dosáhli jsme dohody ale zřejmě nebudeme postupovat podle eh, článku 70 a následně tedy postoupit na plénum. Tím je to tady jasné. Nebudeme hlasovat o udělení Marta, mandátu, přesto bych chtěl panu zpravodaji poblahopřát. Je to správně? Nebo ano, je to správně. To znamená, že mu blahopřejeme a zpráva půjde do pléna a my blahopřejeme eh, výboru, sekretariátu za obrovské množství práce. Eh, dneska odpoledne se všichni uvidíme, budeme tady mít ministra zdravotnictví a těm, kteří odpoledne nedorazí, přeji krásné Eh, prázdniny, krásnou dovolenou, aby načerpali nové síly, novou energii. Užijte si léto a eh, na podzim se uvidíme. Zasedání koordinátorů se koná v 11 hodin 30 minut.